Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěla bych zahájit ustavující schůzi výboru pro průmysl. Vítám vás všechny na zasedání tohoto výboru. Jsem ráda, že zde vidím nějaké známé tváře a jsem také ráda, že zde mohu přivítat nové kolegy a přeju nám všem velice dobrou spolupráci. Nejdříve bych chtěla poukázat na to, že tento výbor je eh, přenášen v přímém přenosu. Eh, doufám, že nemáte nic proti, nikoli, takže můžeme zahájit schůzi. Eh, vážení kolegové, vážené kolegyně, znáte cíl této schůze. Musíme sestavit předsednictvo, budeme volit předsedu a nejméně tři místo předsedy podle článku 191 a našeho systému jednání. A takže zači, začneme Předtím, než začneme hlasovat, a podle eh, článku 195 odstavce 2 potřebujeme a čtvrtinu členů, abychom dosáhli kvóra. A vidím, že zde máme dostatek členů, takže to je jasné. A takže nyní prosím o navržení předsedy. A kolegyně de Castillo. Sorry, sorry. Yeah, now, Michael, that's the first uh, <laughs> problem. Uh, I like to... Ráda bych navrhla pana Arujla za předsedu tohoto výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegyně De Castillo. Navržen byl kolega Herbert Royal. Jsou jiné návrhy, nikoli, takže můžeme aklamací zvolit nového předsedu. A kolego Royle, Nejdříve bych vám chtěla poblahopřát ke zvolení a chtěla bych vás požádat, abyste přešel sem dopředu. Eh, hlásí se kolega Turmes, ale toho už můžete vyslechnout eh, vy jako předseda. Takže všechno nejlepší. Srdečně děkuji, kolegové, kolegyně. Než řeknu několik vět, hlásil se kolega Turmes a k pořadu jednání, takže prosím, kolego. Já jsem vám chtěl nejdříve poblahopřát a k převzetí funkce. My jsme velice dlouho uvažovali jako zelení nad tím, jestli vás máme podpořit a vycházeli jsme z toho, že je samozřejmé, že nebudete prosazovat eh, své osobní eh, zájmy, například při vyjednávání s radou, ale že budete prosazovat to, na čem se dohodneme zde eh, ve výboru. Máme, budeme pracovat na směrnici o budovách a na některých dalších směrnicích, takže možná byste mohl říct něco k tomu, zda považujete za samozřejmé, že budete zastupovat eh, názory výboru. Děkuji za tento podmět. Ještě, ještě někdo se hlásí k pořadu jednání? A kla, krátká poznámka, chtěl bych nejdříve poblahopřát a navrhnul bych, aby nový předseda přistupoval ke své funkci eh, stejně objektivně jako pan eh, Kluto k obnovitelným zdrojům. Děkuji. A podle těchto, po těchto úvodních slovech bych chtěl nejdříve poděkovat všem kolegům a kolegyním. Ještě pan Goebbels žádá o slovo. Pane předsedo, já bych také ze své strany chtěl poblahopřát vám ke zvolení. Já nezdílím a předsudky kolegy Turmese. Kolega Chichester. Kolega Chichester. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jménem mé nové skupiny ECR bych vám chtěl poblahopřát k vašemu zvolení, chtěl bych vám poblahopřát hodně úspěchů ve vaší funkci. Víme, před jakými výzvami stojíte a přeju vám hodně štěstí. Pane kolego Royle, také my, liberálové a demokraté, abychom vám chtěli poblahopřát, přejeme vám všechno nejlepší. Víte, že transparentnost v tomto výboru znamená všechno. Bitte. Ja. Ransdorf, Entschuldigung. Pan Ransdorf. Ja, sehr geehrter Herr Reul, ich... Vážený pane předsedo Royle, já podporuji vaši volbu. Eh, musím říci, že v našem výboru jste vždy vystupoval velice eh, čestně. Mohu říci, že jsem proti tomu, eh, co zde někteří kolegové rozšiřovali. Mrs. Ulavska, I hope it's correct. Paní Olavská. Je to velice obtížné jméno na výslovnost. Ulev A Chtěla bych říci, jako místo předsedkyně eh, v skupině socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, že vám chci také poblahopřát k vašemu zvolení a já osobně jsem novou členkou Evropského parlamentu. Pochopitelně také nově zasedám v tomto výboru ITRE. Doufám, že budeme mít diskuse, které budou plodné, pochopitelně někdy budou i obtížné a v naší politické skupině se velice těšíme na celou řadu diskusí, rozhodnutí, která jsou nesmírně důležitá, která musí být přijata na půdě tohoto výboru v následujících letech. Děkuji mnohokrát. Hmm. Can you read name? I cannot read name from here. Excuse me. It's your. Já nemohu přečíst jméno, omlouvám se. Matias. em nome do grupo da esquerda unitária também apenas dar os parabéns. Jménem skupiny GUE bych vám chtěla také poblahopřát a chtěla bych poblahopřát úspěšný mandát, úspěšnou práci. Jsem si jistá, že naše politické diskuse budou velice kvalitní a těším se na úspěšnou spolupráci v tomto výboru. Vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl nejdříve poděkovat za zvolení do této funkce. A vím, že je to pro mě velké vyznamenání, je to také velký úkol. Je to obrovská odpovědnost, a protože se jedná o výbor, který je velice důležitý, který je také a problematický. Je to výbor, kde se na politické úrovni hodně bojuje, to je velice správné pro demokracii. Je to také výbor, který má dobrou tradici za předsedkyni Angelikou Nýble. A doufám, že budu schopný jít v jejich stopách. A za druhé, si můžete být naprosto jistí tím, že budu plnit svoji funkci tak, jak se ode mě očekává a budu pracovat a fair. A to je naprosto samozřejmé. Nemá to co dělat s tím, že každý z nás má jiný názor na určité téma. Demokracie znamená, že jsme schopni tolerovat i různé názory. To je eh, také vymoženost Evropy, to, čeho Evropa v posledních době dosáhla, že je možné eh, vyjadřovat různé názory a tyto názory zastávat. Jako předseda mám samozřejmě specifickou odpovědnost, ale můžete si být jistí, že si eh, této odpovědnosti jsem vědom. ve volbách do Evropského parlamentu někteří lidé nebyli příliš nadšeni, pokud jde o evropský projekt. A proto je nutné, abychom přinášeli výsledky, které lidi přesvědčí o tom, že Evropa má smysl. To je úkol náš všech a já bych si přál, abychom všichni společně tohoto cíle dosáhli. A máme řešit některá a některé zásadní úkoly. Samozřejmě nás čeká politická debata. Doufám, že budeme mít čas některé konkrétní otázky řešit eh, detailně. A naopak některé otázky, které nejsou příliš zásadní, eh, můžeme vyřídit eh, rychle, abychom se mohli právě věnovat těm nejdůležitějším otázkám. Také doufám, že náš výbor bude jménem parlamentu schopen vystupovat proti komisi a proti radě. Budeme s nimi vyjednávat a budeme prosazovat naše zájmy. Ty jsou v oblasti výzkumu, technologií a inovací. v hospodářské velkých problémech, v období těchto problémů. A samozřejmě na tento výbor připadá velká odpovědnost. Já si jsem naprosto vědom této odpovědnosti. Já splním a veškeré úkoly, které jsou ode mě očekávány a doufám, že mi v tom budete pomáhat vy všichni z jednotlivých frakcí. Eh, děkuji vám, děkuji spolupracovníkům ze sekretariátu, eh, které samozřejmě potřebujeme k tomu, abychom mohli efektivně pracovat. Takže děkuji a přeju nám všem dobrou spolupráci. Dále se dostáváme k dalšímu bodu jednání a budeme volit místo předsedy. Jestli si to dobře pamatuji, máme čtyři místo předsedy, hledám teď jejich jména. Takže nejdříve, kromě těchto kandidátů, které přečtu, jsou ještě jiní kandidáti, takže jsou navrženi paní Toja, pan Rode, a dále a pan Tošenovský a pan Podmata. Jsou ještě jiné návrhy pro prvního, druhého, třetího a čtvrtého místo předsedu? Nikoli. Musíme je volit jednotlivě nebo můžeme je zvolit jako celek? Takže otázka byla zodpovězena, takže doufám, že souhlasíte, že všichni čtyři kolegové a kolegyně jsou Eh, zvoleni, takže je prosím, aby přešli sem dopředu. A ještě dvě, tři minuty musíme řešit nějaké otázky týkající se pořadu jednání, především zasedání schůzí v příštím týdnu. Dámy a pánové, a takže tímto jsme eh, vyřídili oficiální část volení předseda a místo Já bych byl velice vděčný, kdybychom v následujících minutách mohli vyřídit jednu věc. Sekretariát poukázal na to, že musíme odpovědět na otázku, zda příští týden eh, se bude konat schůze výboru, nebo zda se této schůze vzdáme. Výbor aby se mohl setkat v úterý dopoledne. Bylo by to od 19, 9 do 12.30 témata, která by se řešila, by byla následující. Hovořili bychom o otázkách, které nás čekají. Já myslím, že v každém případě ale by bylo třeba, aby se sešli koordinátoři, abychom hovořili o organizaci práce. Například, jaké termíny musíme splnit v říjnu A samozřejmě vše se posune trochu a v důsledku a voleb předsedy komise. A dále je třeba vyřešit otázku, zda máme přijmout pozvání v rámci předsednictví do Švédska, to je tedy také otázka. A za třetí musíme řešit otázku, jak budeme nakládat se třemi tématy, které prošly prvním čtením. Musíme se rozhodnout, zda budeme jednoduše pokračovat s druhým čtením, nebo zda někteří kolegové tady chtějí o těchto tématech dále hovořit. Takže potřebujeme schůzi příští týden, nebo, pod, nebo stačí schůze koordinátorů? Bude tady jenom schůze koordinátorů nebo schůze celého výboru? A já bych to nechtěl rozhodnout sám a bylo by dobré, kdybychom to rozhodli společně. Nejdříve kolega Čečestr. Děkuji, pane předsedo. Neprosazuji, že by bylo zase tak nutné mít zasedání našeho výboru, možná je to předčasné. Jsem si jisté, že musíme mít zasedání nebo setkání koordinátoru. Rád bych navrhl žádost, abychom měli schůzi koordinátorů v úterý ráno, aby koordinátoři mohli řešit jednotlivé otázky, které nanesete vy sám a věci, které se objeví. Vím, že řada kolegů je připravená na letní přestávku, takže já bych nestál v cestě, abychom neměli zasedání celého výboru. Takže já si myslím, že by možná eh, schůze celého výboru mohla počkat po letní přestávce. No Paní Castillo, prosím. Pochopitelně souhlasím naprosto s panem Čičestrem. protože jsme spolu dlouho spolupracovali, takže si myslím úplně to samé. Já si také myslím, že v tuto chvíli nepotřebujeme zasedání celého výboru, které by se konalo v Bruselu. Možná by bylo dobré, aby se nejdříve setkali koordinátoři, protože musíme připravit zasedání, které se bude konat v září. Takže, jak už jsem říkala, souhlasím s panem Češestrem. Kolegyně Rere Maduel. Ano, děkuji, pane předsedo. Především vám a blahopřeji k vašemu jmenování. Jsem si jistá, že budeme mít velmi dobrou spolupráci. A také souhlasím, má skupina souhlasí, že možná by bylo trochu uspěchané uspořádat schůzi výboru, ale naopak by bylo velmi vhodné uspořádat schůzi koordinátorů. Takže souhlasíme. Eh, kolegu Čačimakakis. Já, pane předsedo. Já souhlasím s kolegou Čičestrem, že v každém případě potřebujeme schůzi koordinátorů a formálně musíme a potvrdit, že chceme mít ty tež postupy i e, nadále a že chceme postupovat v práci a daních, v rozpracovávání daních témat. Takže já si myslím, že by bylo vhodné mít schůzi příští týden. Kolega Turmes? Já většinou souhlasím eh, s kolegou eh, Šacim, ale eh, myslím si, že dnes se spíše přikloním návrhu EPP. Příští týden bychom měli mít schůzi koordinátorů, ale myslím si, že je příliš brzo na to, abychom měli schůzi výboru. Někteří možná už pojedou na dovolenou. Děkuji. Kolega, prosím, nemohu přečíst jméno. Máte slovo? Kolega Vasko. Omlouvám se, musím se ještě naučit všechna jména. Ale nemohu to odtud přečíst. Tisztelt elnök úr, Balcó Zoltán vagyok, magyar képviselő, és a függetlenek között vagyok. Já se jmenuji Zoltán Balcó a jsem z Maďarska. Jsem nezařazený eh, člen, eh, poslanec v této sněmovně. Nejsme Nebyli jsme předtím zastoupeni v tomto výboru, nyní jsem eh, koordinátor za ty dva nezařazené členy. A přál bych si, kdybychom mohli vidět všechny ty dokumenty, které se zmiňoval pro první čtení, tedy to, co jste zmiňoval, abychom, abych tedy se mohl připravit do, na, do úterka. Děkuji. A já vycházím z toho, že eh, sekretariát tohle samozřejmě vyřídí. A to se týká všech kolegů, kteří jsou noví a kteří nutně nevědí, jak eh, celá věc probíhá. Takže eh, já bych to shrnul, kolega Čače Makákis. Kolego, jestli s tím souhlasíte, zdá se, že ostatní se dohodli na tom, že není nutné, abychom měli schůzi výboru. Můžu tedy vycházet z tohoto? V každém případě ale by bylo moudré mít schůzi koordinátorů, abychom připravili naši práci na září a potom bychom mohli rychle začít. Takže navrhuji, že bude schůze koordinátorů, souhlasíte? A, ale nebude žádná schůze výboru. Matyasi? Ano, já jsem jenom chtěla potvrdit, eh, že naše strana souhlasí s tím, aby se pořádala schůze koordinátoru, protože to bude stačit a potom si odložíme tedy tu schůzi frakce až na začátek eh, polední přestávce. Takže příští týden v úterý ráno schůze koordinátorů, schůze výborů bude po prázdninách. Musíme hovořit o termínech a postupu v eh, těchto třech eh, tématech a pozvání švédského předsednictví. Eh, děkuji vám za toto zasedání. Ti, kteří příští týden nepřijedou, těm přeju pěkné prázdniny. A ti, kteří příští týden přijedou, s těmi se uvidíme a ti budou mít prázdniny poté. Ano